Hello everyone, good afternoon. Dobrý den, přejeme vám dobré odpoledne. Zahájíme schůzi. Především bych nyní dala slovo tlumočníkům, aby nám přednesli své prohlášení a prosím, nasaďte si pro tento účel sluchátka. Oznámení tlumočníků. Již 35 dní protestujeme proti nevyváženým a nespravedlivým pracovním podmínkám, které jednostranně zavedla administrativa parlamentu. Nebudeme tedy poskytovat tlumočení nad plánovaným časovým rámec schůze. Děkujeme za pochopení. Denní námitek proti programu schůze můžeme ji považovat tímto za ho považovat za svalený. Vzhledem k tomu, že máme mnoho práce ke konci eh, tohoto mandátu. Rozhodli se ordinátoři, eh, že otevřou tedy mm, další termíny. Eh, v Envy nemáme zatím daného žádného, pozměl, žádného eh, zpravodaje. Pozvělací návrhy bude podávat předseda programu, předsedkyně výboru. Dále. Evropská agentura pro vesmírný program, pozměňovací návrhy do 25. září. Dále mechanismus pro řešení administrativních eh, překážek eh, přeshraničního charakteru opět do 25. září. Instrument pro přestupní pomoc, to je opět ENVI 25. září. Dále označování parametrů pneumatik, pozměňovací návrhy opět 25. září, eh, schvalování, typování vozidel, systému a komponentů eh, technických jednotek pro vozidla, pokud se týče bezpečnosti a ochrany eh, účastníků život, eh, účastníků přízničního provozu. Tady máme termín 26. září. Dále, mezinárodní spolupráce, nástroj pro e, sousedství opět do 26. září. Dále, vzhledem eh, k velké zátěži budeme mít mimořádné schůzí ve Štrasburku 1. října, což bude pondělí od 19 eh, do 21 hodin. Budeme hlasovat o naléhavých stanoviscích, program dostanete včas. Dále se to týká návštěvy delegace Envy eh, a DG Sante v Dublinu. Tato návštěva se odehrál a 4. a 6. dubna. K dnešnímu jazykovému režimu máme 21 režimů, 21 jazyků v tomto eh, režimu a máme dokumenty k dispozici elektronicky. Eh, jsme vysílání na internetu. Dokumentace ze schůze koordinátorů vám byla zaslána eh, elektronicky a nebude-li námětek, budeme ji považovat za schválenou. První eh, bod eh, k projednání. Souhrný rozpočet eh, Evropské unie rozpočtový rok 2019 všechny oddíly. Spravodajka je zároveň paní předsedkyně Valán. 23. května Komise navrhla rozpočet na rok 2019 a dále šestý, je to šestý rozpočet pro současný, současné semete období. Eh, máme zde 166 eh, miliard eur, což jsou závazky, což je o 3 více oproti předchozímu roku a 149 eh, miliard v platbách. Opět je to více než v roce 2018. Já bych chtěla zdůraznit ve svém stanovisku, že je třeba dělat vše proto, aby se dosáhlo 20% cíle eh, ekologických a klimatických cílů a je to de facto 21% v tom návrhu na eh, rozpočtu na příští rok. Eh, v současném trendu by to bylo tak, že vlastně by to bylo pouze 19,3 pro celé sedmileté období. Dále tady máme zdroje pro ochranu biodiverzity. Pokud se týče agentur, které spadají do naší gestce, eh, myslím si, že je eh, třeba vhodnějším způsobem alokovat zdroje těmto agenturám tak, aby byly schopny plnit své poslání a úkoly to v podstatě je v duchu celkového přístupu Unie. Dále bych chtěla připomenout, že pilotní projekty a přípravné akce by měly dostávat rovněž dostatečné fondy pro, dostatečné fondy pro své celé životní cykly, tak aby mohly plně rozvinout svůj potenciál. Eh, máme tady 23% návrhů těchto eh, přípravných akcí a projektů, eh, které byly ze strany Edby poslány komisi ke schválení a posouzení. Celkem jich bylo za celý parlament 344. Eh, komise se k tomu vyjádřila a zaslala nám výsledky 20. července. Eh, jestliže tedy tyto mají být zapracovány do rozpočtu, pak je, je nutné je předložit jako návrhy, pozměňovací návrhy k rozpočtu a to do 11. července 11 hodin. A na závěr eh, pozice eh, rady k tomuto rozpočtu bude k dispozici velice později, pravděpodobně v den, kdy budeme mít závěrku podávání pozdějovacích návrhů Takže domníváme se, že se nám takto podaří eh, do toho eh, rozpočtu eh, dát zpátky návrhy komise, které pravděpodobně budou kráceny ze strany rady. Tak a nyní pan Poc. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel paní Kahnbach tady dnes eh, není, poněvadž vystupuje na jiném výboru. Nicméně chce eh, vám poděkovat za prezentaci vaší práce. Eh, stanoviska Envy se tím pádem posilují vzhledem tedy k hlavnímu rozpočtovému výboru. A my tedy doufáme, že my jako eh, výbor Envy eh, se tedy postaráme o to, co je třeba. Paní Kanbach jenom připomíná, že eh, v roce 2019 v tomto rozpočtu je třeba zajistit dlouhodobou biodiverzitu v EU a samozřejmě to souvisí také s klimatickými změnami je důležité, aby tyto aspekty se promítly také do jiných eh, politik. Je třeba, aby všechny projekty měly dostatečné zdroje a aby se využívalo synergií eh, mezi eh, jednotlivými součástmi. A teď se dostávám tedy k další věci, která není tolik promítána do rozpočtu. Je totiž zásadní, aby program HAV se opravdu eh, stal standardním programem v tom eh, příštím víceletém výhledu. Pro mě je to důležité eh, vzhledem k tomu, že pokračují práce na mikrobiologické rezistenci. A to znamená, že je třeba, abychom tady podporovali úsilí zemí pokud se týče eh, zvyšování rozpočtu, paní Karima souhlasí eh, s tím, že je třeba alokovat eh, více lidských finančních zdrojů pro některé agentury, tak aby mohly skutečně plnit své mandáty. A já osobně bych se chtěl připojit k výzvě pana, paní Karenbach Ehm, samozřejmě nikdo není proti posílení rozpočtu a zdrojů například Frontexu a podobně, ale je třeba nezapomínat také na další agentury, jak jsou třeba EFSA, eh, kde bude přibývat obecných úkolů. Děkuji vám, pan G. Madame la présidente, merci. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Já vám děkuji za vaše návrhy které v podstatě eh, odráží eh, veškerá ta témata, které jsou důležitá pro náš výbor a také pro naši politickou skupinu. Rád bych připomněl ještě jednou, že je tady takový ten odstup mezi ne, rozpočtem a závažností ekologické situace, zejména co se týče právě biodiverzity a e, naše schůze je vysílá po internetu a já připomínám těm, kteří nám naslouchají, připomínám několik, několik alarmujících číslech. 100% biologických druhů každý den celosvětově zmizí. 81% obojživelníků a asi třetina savců neustále mizí korálové útesy opět mizí. 3777 zejména hadů, obojživelníků, ryb zmizelo během 47 let 80 od roku 1918. 523 Z 91 tisíc druhů figurujících na červeném seznamu Eh, ohrožených druhů, který byl aktualizován v roce 2017, bylo eh, zařazeno eh, mezi ohrožené vyhnutím a z toho 5682 je silně ohroženo a 11 000 mírně ohroženo. Počet afrických slonů je nyní 415 000 kusů proti třeti, třem až pěti milionům na začátku 20. století. A populace eh, indických eh, slonů se snížila o nejméně 50 za poslední tři generace. Jenom v samotné Francii, v zemi, ze které já pocházím, pozorujeme prudký pokles eh, počtu ptactva, méně 60 z pevného ptactva Eh, je daleko, eh, daleko méně eh, jak druhů, které jsme vydali. Pokud bude pokračovat toto tempo vymírání, tak v roce 2050 už nepřežije ani ryba, ani škeble, ani e, žádný živočich pro komerční rybolov. Je to naprosto nevýdaná situace v dějinách lidstva, je to tragické a e, opravdu musíme e, přinést odpovědi, které budou na výši a musíme tomu alokovat i odpovídající rozpočet. A když se podíváme na program LIFE, což je jediný evropský program na ochranu biodiverzity, tak eh, on představuje pro rok 2019 pouze 0,3 desetiny procenta rozpočtu. A já se domnívám, že vzhledem k té situaci, kterou jsem právě popsal, je vidět, jak rozpočtové eh, reakce, které eh, tady vyčíslujeme, eh, jsou nedostatečné vzhledem k významu nutnosti zachovat biodiverzitu. Děkuji. Other... Děkuji. Někdo další si přeje vzít slovo? Není tomu tak. Takže je tady zástupce komise paní Kotkauská. Prosím. From DG Envy. DG Envy. Thank you very much uh, for giving me the floor. Děkuji za slovo. Já jsem si zaznamenala všechny E, všechna vaše slova ohledně biodiverzity i toho, že rozpočet je ve skutečnosti e, velice nedostatečný. A odpovím na to taky písemně, co nejdříve. Program LIFE, který slouží k implementaci těchto projektů, je teprve nyní jaksi eh, v plném tempu. On eh, byl eh, v období 2014-15 teprve zřízený, a, takže zatím ještě neznáme všechny důsledky a výsledky tohoto programu. To je zatím z mé strany. Děkuji za DG Sant, pan de Klerk. Thank you, Mrs. Děkuji za DG Santé nemám tolik, co bych dodal. Eh, my bychom pouze chtěli zdůraznit, že každá eh, regulační agentura předkládá komisi eh, jednotný dokument ohledně aktivit a priorit pro další rok. A co se nás týká, tady mm, jak si ty lidské zdroje odpovídají prioritám a programům. Děkuji a konečně z DG Klima pan Vamberg van Holempik. Děkuji. Z TG Climate řeknu jenom něco k hlavním klimatickým otázkám. To byl pionýrský program, vždy jsme měli nějaký cíl ve víceletém finančním rámci a 20% co připouštíme, že bylo velmi ambiciozní, ale komise Eh, přesvědčena, že velice dobře se podařilo eh, jak si soustředit financování eh, postupného přechodu k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050 a e, také klimatické aspekty e, jsou zapracovány e, do koncepce nejenom programů, ale i politik a domníváme se, že ten rozpočet na konci tohoto období je poměrně úspěšný a že se asi přiblížíme k stanovenému cíli a ještě zbývá jeden rok, rok 2020, kde je nejvyšší částka v rámci eh, tohoto víceletého finančního rámce a tak doufáme, že se nám nakonec toho 20% cíle podaří dosáhnout. Děkuji. Děkuji vám všem i za podporu. Lhuta pro pozměňovací návrhy ke stanoviskům i k rozpočtovým pozměňovacím návrhům je 11. července v 11 hodin a hlasovat se bude ve výboru Envy 30. srpna. Tím končím tento bod na pořadu jednání a přesuneme se Our next point is uh, a rap Další bod je zpráva paní Cabezon Ruiz, ale ona tady ještě není. Takže budeme muset chviličku na ní počkat. Bylo nám řečeno, že je už na cestě a brzy dorazí. Bez ní nebudeme moci začít. She Hello, so uh, now we can resume. Eh, tak budeme pokračovat. Eh, nyní eh, se budeme zabývat pozměňovacími pozměňovacími návrhy k nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 24 roku 2011. A paní zpravodajka Kábezon Luis má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V podstatě mohu pouze konstatovat, že bylo předloženo 529 pozměňovacích návrhů. Bylo navrženo mnoho různých eh, změn, Jak tomu představím krátký komentář, ale zcela obecně můžeme říci, že se nejedná o nějaké závažné, zásadní změny. A podle mne je možné dosáhnout konsenzu, alespoň já jsem o tom přesvědčena. Nyní se zaměřím na aspekty, které pravděpodobně přinesou největší potíže, kde mezi námi panují největší rozdíly v našich názorech. Oblast působnosti. A zejména s ohledu na to, jak by se měly Mm, vlastně, jak by se mělo přistupovat ke zdravotnickým prostředkům, zda to má být povinné či nepovinné. Někteří říkají, že by to mělo být eh, dobrovolné, někteří říkají, že by to mělo být vyloučeno. Nyní pracujeme na kompromisu a já, jakožto zpravodajka, jsem do posud považovala, že důležité, že důležité na tom pracovat. Možná ne tak ambiciozně, jak je to obsaženo v návrhu komise, ale domnívám se, že je zásadní, abychom si jasně stanovali, veškeré eh, zdravotnické prostředky jsou tím pokryty. A další otázka, která podle mne eh, povede k potížím, zejména co se týče různých eh, postojů politických skupin, to je přijetí a implementace té dohody a hodnocení. Zda tam má mít eh, jednoduchá většina, jak to navrhuje komise, či dvoutřetinová většina. Jedná se tedy o záležitost kvalifikované většiny. Podle mě tyto dvě věci přinesou pravděpodobně největší potíže při snaze o nalézání kompromisu. Ale zároveň se nedomnívám, že by byl kompromis celá nemožný. Nyní ke článkům, které by volali nejvíce sporů. Článek 8, tedy povinně či dobrovolně a dále hodnocení ze strany členského státu. Zde se domnívám, že asi jedna frakce bude zastávat jiný postoj, ale celkově se shodneme velkou většinu na tom, aby tam v angličtině bylo mandatory, tedy aby to bylo povinné, a aby členské státy potom měly možnost si tam zavádět svá vlastní specifika, podle svého vlastního kontextu národního, to bych ráda zdůraznila. Znamená to tedy, že tento aspekt ještě není zcela totálně zablokován. Pokud tam bude mandatory, tak i navzory tomu bude umít členský stát tím manévrovací prostor, může se také obrátit na radu o možnou informaci. Cílem je, abychom harmonizovali klinická hodnocení, a hodnocení zdravicních technologií, je, jde o solidaritu. Já si proto myslím, že by tam to slovo mandatory povinný mělo zůstat dále. Článek 22, ten se týká metody, tedy klinicky, vědecky, objektivně by to mělo probíhat. A zde je vyslovené, bych to tak řekla, členským státům důvěra. Tady myslím, že nejsou mezi jednotlivými frakcemi nějaké zásadní rozdíly. Tady bychom tedy mohli pokročit. A poslední poznámka z mé strany. Nemyslím si, že bychom se nějak neschodli v otázce koordinační skupiny pro národní agentury. Tady je třeba, abychom nalezli nějakou vhodnou formulaci, aby potom v prováděcím aktu mohla být tato formulace převmuta, abychom tam měli jasně stanoveno, co musí dělat členské státy ve svých hodnotících agenturách. Tedy členské státy budou poskytovat informace prostřednictvím agentur. A tady je důležité, aby důvěřovali členskému státu, že odpovídajícím způsobem bude nařízení provádět. Zatím žádná frakce v této věci nepředložila nějaký pozměňovací návrh, který by byl zcela proti duchu původního návrhu. Samozřejmě je třeba to dále prodiskutovat, prodiskutovat si oblast způsobnosti a také ten výraz medical devices, co to vše bude zahrnovat, jak se to bude překládat, ale o tom jsem již hovořila. Pak jde samozřejmě i o transparentnost při možném vzniku střetu zájmu, ale nemyslím si, že by mezi námi panovaly příliš velké rozdíly v názorech, takže jistě se nějak dohodneme. Děkuji. Děkuji a nyní je čas na prostím ve zpravě jako první paní Grostet. Merci beaucoup. Euh. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní Capison Ruiz, což je naše zpravodajka, za její skvělou práci a hlavně za toho ducha spolupráce, se kterým tu práci vede. Byla předložena řada pozměňovacích návrhů, já se soustředím na to hlavní. Především, co se týče strategie, víme, že některé velké členské státy v radě Eh, jestli, že jsou sice eh, otevřené spolupráce, tak nechtějí eh, povinné hodnocení zdravotnické jeho vybavení. Můžeme to na jednu stranu chápat, ale myslím si, že na to můžeme reagovat tak, aniž bychom vylili dítě i s vodou a tak by bylo e, e, zodpovědné, když nebudeme chtít duplicitu, zachovat aspoň povinné společné hodnocení. Ale můžeme také reagovat na obavy, které na jedné straně e, existují, když se přeskoumá skupina koordinace a aby to byla skutečně eh, eh, jaksi orgán kolegiální, aby se v tom státy viděly a aby se to projevilo v pozměňovacích návrhcích. A je třeba upřesnit pravidla v článku 8, jak to navrhuje zpravodajka, tak, aby byla větší flexibilita a abychom upřesnili, jaký typ dodatečného hodnocení může být prováděno na národní úrovni. To znamená přesnost, aby nedocházelo k právní nejistotě. Kromě toho se domnívám, podobně jako mnozí, že metodika hodnocení v článku 22 musí být přesnější. Jsem proti tomu, abychom byli v základním aktu příliš direktivní, což by neumožnilo později přijmout a adaptovat metodiku vývoji vědy. Řada pozměňovacích návrhů zdůrazňuje nutnost transparentnosti a dostupnost dat. Já rozumím těmto požadavkům, ale musí být vyváženy v některých případech nutnou ochranou dat. Komerčně citlivých dat ve velice konkurenčním odvětví. Během konzultací, odborných konzultací a v vědeckých konzultací a v předkomerčním období. Kromě toho bych chtěla zdůraznit dva případy, jednak eh, léčiv eh, eh, pro vzácné nemoci a kdy je potřeba zajistit, aby klinické, společné klinické testy neohrožovaly to označ, označení orfan Drugs. A e, kromě toho chápu, že pro některé členské státy jejich společné hodnocení může být důležité, to znamená, je třeba, aby rámec toto umožňoval, ale vzhledem k rozmanitosti systému zdravotnictví, kde a na tom hodně závisí přidaná hodnota těch jednotlivých zdravotnických systémů, tak e, by takové opatření měla být pouze dobrovolná nebo by přicházela v úvahu jenom v některých konkrétních případech. Takže mezi naprostým vyloučením eh, těch systémů způsobnosti a naopak jejich eh, povinné hodnocení, tedy těch zdravotních pomůcek a podobně, tak to, mezi tím bude potřeba nalézt nějakou střední cestu. Takže děkuji eh, zpravodajce, opravdu velice dobře se s ní spolupracuje a mluví. Děča. Děkuji, pan Pěťor. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji paní zpravodajce za představení eh, současného eh, zhodnocení prací probíhající v komisi. Chtěl bych eh, upozornit, že vzhledem k značné nechutě některých velkých členských zemí Eh, vůči některým docela eh, jasným požadavkům komise. I my musíme být poněkud elastičtější, eh, možná než obvykle. Může třeba, třeba někdy dojít k tomu, že my jako parlament přijmeme velice ambiciozní plány, zatímco rada je neakceptuje nebo přímo zamítne. No a to se může prostě stát eh, v rámci oficiální struktury nebo v rámci eh, jakéhosi utopení v byrokratickém, eh, byrokratickém rybníce. Máme různé agentury, v mnohých zemích fungují agentury a to nejenom agentury státní, ale také soukromé a také se zabývají Eh, lékařskými technologiemi. Eh, máme tady eh, problémy v tom, že když budeme postupovat velice tvrdě vůči já nevím, technologickému pokroku v profilaktice a podobně, tak to si všechno Eh, vyžádá také určitou, určité ocenění, vyhodnocení eh, této technologie v členské zemi, poněvadž členské země jsou zde suverény v oblasti zdravotnictví. A mm, de facto eh, vše se hradí z zdravotního pojištění, ať už tedy státního nebo soukromého. Takže tady je problém v tom, že tady je eh, prostě eh, problém v tom, že eh, určité standardy dát jako povinné, to skutečně nemusí být dobře. Dále tady máme technologické přístroje, zařízení a těch jsou tisíce. To můžou být nějaké jednoduché, vylepšení, jenom doplnění stávající technologií, ale potom to mohou být také e, velké e, zásadní technologické, technologická zařízení e, na vyšetřování některých, já nevím, třeba speciální onkolo, onkologických stavů a tak dále. Je jasné, že rozvoj zdravotnických technologií je tak obrovský, že i kdyby se nám podařilo Eh, dopodrobná rozpracovat eh, metodiku práce v příslušných agenturách, vždycky se najde nějaká situace, eh, kdy se prostě postavíme nechtě do cesty, poněvadž mm, to jaksi dojde k tomu, že prostě ta či ona agentura nebude moci pokračovat dále. Čili tolik otázce transparentnosti. Pokud se týče léků, tak tam skutečně máme velice přísně uplatnované patentové právo, které tedy platí eh, pro celou Evropu. No a eh, ten, ten boj, eh, třeba tvorba nových léků proti třeba novotvarům nebo nových léků na Eh, mikrobiologickou odolnost, eh, třeba antibiotika a podobně, tak to všecko eh, stojí strašné peníze a pak je to dlouhá léta chráněno patentem, což samozřejmě má vliv na cenu. Chtěli bychom nicméně, aby tento proces fungoval transparentně, abychom o příslušném zdravotnickém výrobku léku a nebo e, přístroji, e, abychom prostě tady měli tu transparentnost. E, bude těžko se dohodnout. Já se na tento projekt celkově dívám poměrně skepticky. Je možné, že se nám podaří najít kompromisy, které ten text upraví natolik, že bude přijatelný jak parlamentu, možná šéf o něco méně ambiciozní podobě, ale také bude přijatelný pro radu, která tady bude mít mnoho co říci. A pokud vím tedy stanoviska a rady, tedy ze, z některých českých zemí, musím říct, že tady k tomu se nestavím příliš pozitivně. Děkuji. Thank you very much. Now, Madame Děkuji, paní Meissner. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla eh, mnohokrát poděkat paní, poděkovat paní zpravodajce. Jsme měli schůzku nových zpravodajů, bylo to velice příjemné, velmi podrobné. Eh, ještě se tady na to podíváme, neboť máme ve čtvrtek opět schůzku stínových zpravodajů, podíváme se na to, co jsme si udělali, jak bychom mohli postupovat dál. to velice intenzivní práce a to téma je důležité. Mnohé eh, důležitých věcí které padlo. Mnoho členských států to vůbec nejde. Například má Francie k Bundestagu, mě, ty mě hned eh, zavolali, řekli, my to nechceme, my, eh, my děláme výhradu z důvodu subsidiarity. Já jsem jim řekla, je třeba to vidět jinak. Je třeba se na to podívat, kde jsou kompetence členských států a kde s nimi nemáme, nesmíme hýbat. Na druhou stranu máme v Evropě mobilitu lidí, osob, zboží, služeb. A z tohoto důvodu je třeba abychom se snažili tam, kde je to smysluplné, sjednocovat, abychom tedy na místo 27 či 28 různých vyšetření či metod uznávání zavedli jednu. Ne v každém členském státu jednu, ale jednu pro všechny členské státy. Proto já ten návrh vnímám pozitivně. Ale eh, ráda bych ještě poukázala na to článek 8. Potřebujeme flexibilitu pro členské státy. Jsem pevně přesvědčena, že bychom se měli snažit eh, tento návrh eh, dovést k dobrému konci v trialogu. Pokud to bude dobře zpracováno, tak budou členské státy lépe ochotny s námi spolupracovat. Jde o to, aby měli flexibilitu. Tady jde o tu otázku povinné, dobrovolné, co bude povinné, co bude nepovinné, já si myslím, že léky by měly být povinné, ale pouhá dobrovolnost u těch eh, zdravotnických přípravků a těch eh, medicínských produktů, a už o tom hovořili před, předřečníci, medicínské produkty, tady máme právě nařízení, které jsme schválili a vstoupí v platnost v roce 2020. Tam je to hodně. Klinické lidská hodnocení, které by eh, v opačném případě mm, vlastně vedly k dvojí práci. Proto bychom to měli vynechat. Právě tedy ty medicínské produkty, tam členské státy používají HTA celkově jenom v jednom procentu případů a HTA má být odpovědno právě za navyšování cen. Takže členské státy to většinou vůbec nepoužijí jako prostředek. A proto by to skutečně vedlo ke zdvojené práci. Je dobré, abychom si vyměnili názory, ale to by se mělo odehrávat na dobrovolném základu. A navíc pro tyto HTA nemáme na evropské úrovni příliš mnoho zdrojů. Naše zdroje bychom měli soustředit na to, co je nejdůležitější a co nám také nejlépe umožní spolupráci všech členských států. Takže o těch ostatních věcí já si myslím, že by to měla být dobrovolná výměna, mělo mě to povinné. Pak je tam pár věcí, která se mi, které se mi líbí. Například role komise, která je v této věci poněkud omezená. Komise to pouze spolu koordinuje, nemá hlasovací právo. Já si myslím, že to vidíme všichni podobně, protože pro nás je důležité, aby by se tam mohli vyjadřovat jiní experti. A ta platforma zúčastnění stran, tady je třeba hovořit ještě o jedné věci. Já si myslím, že je to poněkud nevyvážené. Je dobré, když tam chceme mít nevládní organizace a samozřejmě také zástupce pacientů, ale právě se zda tam skutečně potřebujeme eh, organizace na ochranu práv spotřebitelů. Nejsem si jistá, měli bychom si to ještě prodiskutovat. A co se týče zástupců producentů, tady je důležité, aby byli co možná nejvíce neutrální, aby neměli své vlastní zájmy, které tam budou nějak prosazovat. Zároveň to ale nemůžeme zcela vyloučit, pokud si přejeme mít k dispozici znalosti expertů. To je prostě taková šedá hraniční zóna. Tam eh, budou lidé, kteří půjdou z výzkumu nebo budou pocházet z průmyslu, který ale souvisí s výzkumem a neměli bychom takovým lidem zamezit tam být. Eh, pro nás by mělo být nej, hlavní to, aby měli expertízu. Dále, aby to byli zkušení odborníci. Dále, transparentnost. Naprosto podporuji, ale zároveň jsou citlivá, citlivé údaje, které nemůžeme zveřejňovat i z důvodu ochrany pacientů. To bychom neměli zanedbat, tento důležitý aspekt. Ale v zásadě si myslím, to, co připravujeme, je velice technické, je to ale důležitá věc pro lidi v Evropě. Mám pocit, že bychom mohli mít dobrou spolupráci a jsem si jistá, že se nám povede Eh, dnes dobrého kompromisu. Asi nejspornější otázka těch medical devices, zdravotnické prostředky, chceme to tam nebo ne, chceme to v oblasti působnosti, nebo to mám dobrovolné. Já si myslím, že to nějak dořešíme, těším se na další spolupráci, ať čím silnější budeme jako parlament v našem společném postu, tím více toho eh, potom prosadíme na trialogu vůči radě. Děkuji vám. Děkuji, pan Líze. Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch bei der Berichterstattung. Pane předsedkyně, Děkuji také paní zpravodajce a naší stínové zpravodajce za EPP François Grostet. Rád bych podpořil mnohé z toho, co řekli kolegové a kolegyně, ale my samozřejmě ještě přijdeme s precizními návrhy, jak vyřešit kontrolní verzní otázky. V zásadě je třeba říci, že ten návrh je důležitý. Já jsem samozřejmě taky hovořil s národními poslanci u nás v Německu a doufám, že ten odpor, který vznikl v Německu a v dalších členských státech a který je velmi silný, že se nyní soustředí pouze na jednotlivé body a že nebude mít odpor proti návrhu jako celku a namísto toho konstruktivní příspěvky, jak bychom mohli ten návrh vylepšit. Podle mě je důležité vy, vyhnout se dvojí práci a proto chceme co možná nejvíce věcí dělat na evropské úrovni, a bohužel málo se hovoří o článku 12, o těch dalších, to je ten dialog mezi evropskými agenturami pro léčivé přípravky a orgány HTA. Pokud to dobře upravíme, dobře nastavíme a budeme to muset ještě vylepšit jo, proti té původní formulaci, tak máme šanci, že průmysl v budoucnu se silněji bude zaměřovat na produkty, které mají skutečný terapeutický účinek, že ty investice nepůjdou do věcí, které nakonec pacientům vůbec nepomáhají. Proto je důležitý tento dialog v článku 12 a i z tohoto důvodu se návrh komise vyplatí. Společně s mnoha dalšími kolegy jsem předložil pozměňovací návrhy. Ten první komplex pozměňovací návrhů se týká tématu opt-outu. Za to tedy mám být dobrovolně či povinné. Já si myslím, že by to mělo být zásadně povinné, aby nedošlo k roztříštění, k fragmentizaci, aby ten, kdo bude investovat do nějakého produktu, nebyl v situaci, kdy nejdřív bude muset jít evropským postupem a pak znovu procházet 27 národním postupem, Takže tam určitá míra povinnosti bude muset být. Ale měli bychom zároveň umožnit nějaký opt-out, zdůvodněný opt-out, pokud není možné porovnávat různé terapeutické standardy v jednotlivých členských státech a tak to je vnést do společného evropského postupu. Pokud máte pět různých standardů v členských státech, tak musí mít možné říci, my máme jiný standard v našem členském státu a proto si nepřejeme takovéto šetření na evropské úrovni, protože pro nás není vhodné. V takovém případě musí existovat možnost opt-outu. My bychom tedy chtěli oproti návrhu komise posílit opt-out, ale ne, nemůžete mít nějaký volný opt-out, musí být zdůvodněný. Většina, jakou tedy bude ta koordinační skupina rozhodovat, eh, v návrhu komise stojí pouha většina, Někdy, někteří tady navrhují dvou třetinovou většinu. Já si myslím, že tuto diskusi nemusíme vůbec vést, neboť ve smlouvě máme jednoduché pravidlo pro tyto pady a to je kvalifikovaná většina, tak to vždycky máme. No, myslím si, že bychom to takto měli převzít. Je to něco mezi jednoduchou a dvou třetinou většinou, je to osvědčený postup. Dále, co se týče těch medical devices, zdravotnických prostředků, já si myslím, že návrh komise nevede k cílu, neboť ten říká, že to se týče toho skrutiny postupu, pro zdravotnické přípravky, že je tam na nařízení, ale tady jsou dvě typy situací. Co se týče zdravotnických prostředků, tam jsme zavedli postup pro vysoce rizikové produkty. A tady potřebujeme dostatečnou, dodatečnou jaksi, jistotu, pokud má někdo nějaké obavy, abychom se mohli znovu podívat na to, zda je to dostatečně bezpečné. Tady o bezpečnost nejde. Tady jde o užitek pro pacienta. A to je něco zcela jiného můžeme mít velice vysoce nebezpečný produkt a pokud bude implantován a bude mít vedlejší účinky pro pacienta, tak potřebujeme ten skrutiny postup, ten postup toho prověřování. A u takového produktu možná tady vůbec neexistují pochyby o tom, pochyby o tom zde účinný či příliš nákladný, protože se takovýto prostředek používá velice zřídka. Na druhé straně můžeme mít zdravotnický prostředek, kde vůbec nevyvstává otázka bezpečnosti, ale je nákladný. A musíme si odpovědět na otázku, zda ty velké náklady jsou odůvodněné, zda vůbec je tam ten užitek pro toho pacienta. Proto nemůžeme tyto dvě věci směšovat přistupovat k ním společně, proto je podle mě návrh komise zavádějící. A já jsem přišla s jakýmsi protinávrhem v tom smyslu, že zdravotnické prostředky nejdříve vyjmeme z těch argumentů, které zde zasněly, že to příliš brzy, ze členské státy tady vůbec nezohledňují HTA, když stanovují návlahy, náklady, ale my jsme si řekli, že to tam nakonec dáme až v té době, kdy se členské státy začnou tím sami zabývat. Smyslem naše práce je vyjmout, vyhnout se fragment roztříštěnosti, ale pokud nebudou mít tedy členské státy HTA na zdravotnické prostředky, tak to nepotřebujeme. Ale jakmile členské státy začnou používat HTA, tak bychom měli uh, E, pro ty členské státy, které již mají národní prostor pro zdravotnické prostředky, zavést tu povinnost, že se to převede na evropskou úroveň. Já prosím kolegy, kolegyně, aby si prostudovali můj návrh. Já říkám, že pokud pět členské státy u zdravotnických prostředků něco dělají společně na národní úrovni, tak to převedeme na ten evropský postup. Tady bych vás prosil, abyste mě podpořili ale potřebujeme rozhodně jiný přístup, než jak navrhla komise a Francois Groste to již uvedla. Potřebujeme vyvážený přístup, nejde aby tam byly pokryty všechny, nebo aby všichni byli mimo. Musíme se soustředit důvodně na jisté typy produktů a já jsem právě v tomto duchu přednesl či předložil můj návrh. Děkuji vám. Uh, Děkuji. Eh, přeje si někdo další promluvit? Pokud ne, tak eh, zástupkyně komise, prosím. Thank you eh, very much and Děkuji. A děkuji paní poslankyně Kapison Ruiz za velice ambiciozní zprávu i za odvedenou práci i podporu vůči návrhu komise. Jak víte, je to významný návrh pro Evropskou komisi reaguje na apel ze strany Evropského parlamentu. Nevycházíme z nuly, vycházíme už z řady let spolupráce, která ale probíhala v rámci společných akcí. Chtěla bych tedy se zmínit jenom o některých věcech, které tady zazněly. Za prvé, co se týče rozsahu a otázky zdravotnických technologií. E, jsou tu zřejmě v parlamentu rozdílné názory ohledně toho, zda e, zdravotní e, technologie zahrnout a jak k ním přistupovat. Chtěla bych říci, že komise realizovala rozsáhlé konzultace, než návrh předložila. Naslouchali jsme odvětví zdravotnických technologií a jsme přesvědčeni, že v našem návrhu jsme právě zohlednili zájmy a obavy tohoto odvětví. Soustředili jsme se spíš na omezený dopad na zdravotnické technologie, pouze na ty vysoce rizikové. Připouštíme určitou flexibilitu, co se týče načasování společné práce. Domníváme se, že e, ta, ta oblast trhu pro zdravotnický, zdravotnické zařízení, která um, umožní soustředit se na malý počet e, těchto mm, zařízení v prvních letech, pokud to bude považováno považováno za užitečné. Jsme přesvědčeni, že je důležité, aby eh, zdravotnické technologie zůstaly v rámci eh, rozsahu eh, tohoto dokumentu, ale, a to i vyplynulo z těch konzultací, ale v míře daleko méně ambiciozní, než co se týče léčiv a vnitrostátní řízení HTA jsou v případě e, léčiv daleko e, rozvinutější než v případě zdravotnických e, zařízení. A, takže to je v článku 5, co se týče toho rozsahu, ale také si přejeme, aby něco se v případě, že tam bude přidaná hodnota dělat něco společně, tak aby ta, ta možnost byla. Také bych chtěla říct pár slov ohledně dobrovolného a povinného charakteru návrhu. Signály, které vyplynuly z Rady EBSCO, eh, jsou takové, že musíme nadále o tom diskutovat na technické úrovni. A chtěla bych říci, že úmysl Evropské komise při navrhování článku 8 v tom našem návrhu je optimalizovat zdroje, které investujeme do práce, kterou děláme společně na evropské úrovni. Ale pokud tuto investici realizujeme, tak by nemělo docházet k duplicitě a opakování toho, co se už dělalo společně, aby ta společná práce byla nějakým způsobem využita v členských zemích. Je to hodně otázka optimalizace zdrojů. Samozřejmě souhlasím s komentářem paní Grostet, že to hodně souvisí Eh, s procesem eh, v rámci koordinační skupiny, zajištění kvality odvedené práce, čili všechny tyto aspekty jsou taky důležité. My jsme přesvědčeni, že můžeme zajistit vysokou úroveň závazků v členských zemích a současně respektovat kompetence členských států, co se týče úhrad, zdravotnických systémů a podobně. A co se týče transparentnosti, tady bych chtěla říci, že komise souhlasí s tím, že transparentnost a nezávislost jsou naprosto klíčové v tomto návrhu, to jsou velmi zásadní aspekty tohoto návrhu. Nicméně také potřebujeme uznat, že některá data mohou být specificky citlivá, takže je potřeba zajistit rovnováhu mezi transparentností a ochranou dat, ale maximum transparentnosti samozřejmě také. A konečně rovnováha mezi ehm, Eh, prováděcím aktem a hlavním textem. To jsme si zaznamenali, že jsou tu některé návrhy ohledně zavedení dalších aspektů, ohledně metodiky v hlavním textu. Tam je taky důležité nalézt správnou rovnováhu a uvědomovat si rozdílný právní status, pokud se rozhodneme něco vložit do pracovního dokumentu, který vypracuje koordinační skupina, jestli to dát do hlavního eh, textu nebo do prováděcího aktu a Záleží také na zapojení národních expertů, eh, jak v expertní skupině, tak v rámci komitologie pro prováděcí akty. Takže tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji, paní Horizon. Děkuji mnohokrát komisi a všem stínovým zpravodajům, zejména za hlavně duch jejich vyjádření. V rámci shrnutí bych ještě ráda jednou řekla, že Také jsem četla ty komentáře členských států, znám dojem, jaký z toho mají a chápu, že každá změna tohoto typu sebou přináší jisté obtíže. Na druhou stranu parlament, a já tyto obtíže velice dobře chápu, obtíže, které mají členské státy, pro ně jde také velmi o otázku udržitelnosti jejich zdravotnických systémů, otázku nákladů v oblasti zajišťování veřejného zdraví. Ovšem, eh, můžeme říct jako argument, potřebujeme více Evropy, ale to není podle mě zásadní. Zásadní problém mě je problematika přístupu ke zdravotnickým technologiím je třeba, abychom je mohli dobře hodnotit a tím vlastně Eh, umožníme přístup k ním. Já vím, že členské státy mají své výhrady, ale pro pacienty je velice důležité, aby v Evropě měli přístup k vysoce kvalitním zdravotnickým technologiím a to všude stejným způsobem. Právě proto je pro nás to téma tak důležité. Samozřejmě musíme tam zavést pro členské státy nutnou flexibilitu. Mě to zcela podporuji. Ještě jednou říkám, že je pravděpodobné, že pak na trialogu by to mohlo dopadnout tak, že členské státy přijdou, při se svými výhradami, se svými náměty, ale já si myslím, že zavedení takového postupu je zásadní právě proto, aby se umožnil přístup k novým zdravotnickým technologiím a také, aby se efektivněji využívaly prostředky. Nejenom tím, že se vyhneme e, zdvojování práce, ale i tím, že budeme mít lepší informace o studiích, budeme moci lépe srovnávat jednotlivé studie. Na závěr ještě bych se ráda vyjádřila k otázce medical devices, tedy zdravotnických prostředků. Já si myslím, že je důležité na tom pracovat, začít s touto prací. Tematika a Hlavní pocit, eh, promiňte, hlavní počet je tedy počet zejména um, lékařských přístrojů, ale tato oblast je pouze na počátku, ta se vyvíjí a je nutné si více vyměňovat informace. Pan Líza to řekl zcela správně. My tedy pracujeme na různých návrzích, musíme se na ně nejdříve podívat a zamyslet se nad tím, které kategorie uh, jsou důležité pro členské státy, které méně já jsem domnívám, že je hlavně důležité, abychom to téma otevřeli, abychom ho dokázali rozpracovat. Věřím, že dospějeme ke kompromisům. A my jednáme proto, protože stojíme na straně pacienta a chceme nějakým konstruktivním způsobem zajistit vyváženost tak, abychom dostali zájmům všech. Děkuji. Děkuji vám. A připomínám, že budeme hlasovat v Envy 13. září ve Štrasburku a na plenárce na 1. říjnové. Tím končím tento bod a nyní máme pauzu až do 16.45, kdy je na programu hlasování. Takže za půl hodiny se tu zase sejdeme. Přerušuji schůzi do tři čtvrtě na pět.

Hello everyone. You know we have only one vote. Jak víte, máme jenom jedno hlasování, takže se ptám, jestli se do toho dát. Máte důvěru? Okay, so it's an electronic vote. Bude to elektronické hlasování, takže prosím vsuňte své hlasovací karty do přístrojů a hlasujeme o předběžné dohodě na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů, přepracování. Je to jedno, elektronické hlasování, zahajuji hlasování teď. Končím hlasování. Naopak. My vás započítáme, paní Helio. Takže končím hlasování a návrh byl přijat velkou většinou. Blahopřeji panu Basovi Eichautovi. A tím končí náš dnešní program. S koordinátory se sejdeme zítra ráno a v 10 hodin bude pokračovat schůze a odpoledne máme rakouského ministra takže prosím, buďte tu. Děkuji.